Vážení kolegové, dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení komise na téma právní stát v Rumunsku. Nejprve dostane slovo paní Jourová jménem komise. Madame prezident. Paní předsedkyně, sní poslance, poslankyně. Komise velmi jasně sdělila tomuto Evropskému parlamentu i v širším kontextu, že sleduje s bedlivě, s velkým znepokojením vývoj v oblasti právního státu v Rumunsku a řekla, že reformní proces musí být vrácen znovu do původních kolejí. To znamená, musí e, jít ten vývoj vpřed a ne zpátky a zdržet se jakýchkoliv kroků, které by ohrožily e, pokrok v uplynulých letech komise zejména první místopředseda Hans eh, Timmermans, se eh, osobně jednali s paní premiérkou Dančilou a s příslušným, příslušní experti se s nimi sešli eh, v zájmu konstruktivních diskuzí a dialogu. A komise vždy jasně řekla, že jen hovořit nebude stačit, že jsou zapotřebí konkrétní kroky z rumunské strany a že tyto kroky budou zapotřebí dříve, spíš než později. Kolegium probralo tuto situaci před dvěma týdny. Bohužel zatím jsme nebyli schopni konstatovat, že by Rumunsko bylo e, zpátky na dobré cestě. Pokud e, naše obavy a výhrady nebudou napraveny, tak bude komise muset použít kroku, které má k dispozici. Nejednáme tady o nějakých technických záležitostech nebo o nějakých aktualizacích ohledně těchto kroků zpět, které jsme e, e, konstatovali již v listopadu, nebo e, o tom, že bychom se měli bavit o tom, že poslední legislativní vývoj v Rumunsku při transpozici řady evropských směrnic by mohl vyvolávat určité obavy ohledně potenciální nekompatibilitě s evropským právem, nebo Nechceme ani zmiňovat další podkopávání eh, důvěry prostřednictvím dekretů a prostřednictvím eh, některých jmenování. A eh, například osoba jmenovaná v nedávné době jakožto sádního zástupce skutečně vyvolává další pochybnosti. Takže konkrétně pokud jde o nezávislost soudního systému a boj eh, proti korupci. Jednak pokud jde o potenciální změny a úpravy trestního zákonníku, takovéto eh, základní otázky potřebují široké konzultace se všemi zúčastněnými aktéry, se zástupci justice, a vše, všemi, jich se tyto změny mohou dotknout. A musí to být kompatibilní s evropským právem. Dále mezinárodní eh, závazky a doporučení je v oblasti boje proti korupci. Rumunské orgány by přijím, přijali skutečný risk, kdyby postupovali bez tohoto řádného procesu. A mohlo by to vést k de facto systémové beztrestnosti pro eh, držitele funkcí, kteří byli odsouzeni za korupci. Za druhé, pokud jde o kasační soud a eh, dal, následné kroky Eh, toho rozhodnutí, které může změnit ten panel těch pěti soudců, tak tady jsou závažné obavy ohledně toho, co je potřeba z hlediska follow-upu. A nelze to oddělit od potenciálního otvírání některých minulých případů, což samo o sobě by mohlo znamenat masivní vměšování do nezávislosti soudnictví. Toto riziko naprostého masivního narušení trestního systému Rumunska, včetně mnoha korupčních případů, to nelze eh, rozhodně přehlížet. Za třetí, otázka jmenování eh, státních zástupců, žalobců a potřeba robustního systému jmenování těch eh, nejvyšších žalobců, to je zcela zásadní otázka, ale kontrolní mechanismy byly rozředěny a výsledkem jsou velmi kontroverzní postupy přeměnování nejvyšších eh, státních zástupců, eh, včetně eh, nejvyššího státního žalobce v oblasti proti korupci. A kromě toho zvláštní sekce, která má vyšetřovat soudce, tak tam jsme již dříve poukázali ve zprávě CVM, na možné nesrovnalosti, pokud jde například o za protikorupční orgán, jeho, který je teď vládou posilovan. Všechny tyto prvky vyvolávají značné obavy, když, i když je bereme zvlášť, ale když se na ně díváme dohromady, tak se z toho začíná vynořovat velmi znepokojivý vzorec, který se vyznačuje například velmi znepokojivou situací v Rumunsku, kde byla, kde byla učiněna některá uspěchaná rozhodnutí v naprosto zásadních otázkách. Pokud nebudou eh, tyto obavy řešeny, bude muset komise použít všech prostředků, které má k dispozici. Proto komise vyzývá Rumunsko, aby eh, skutečně konzultoval, aby se dospělo co nejblíže ke konsenzu a aby se řídilo pokyny Benátské komise i procesu CVM. Ještě není pozdě, aby se Rumunsko vrátilo na cestu reform. Děkujem. Thank you very much. Nagyon köszönjük. Grészle Ingeborg következik két... Děkuji. A nyní Ingeborg Gressle na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko, vážení kolegové, Bohužel nemůžeme pozdravit, nemůžeme pozdravit zástupce rady a přitom je spousta důvodů, proč by tato rada toto měla poslouchat a to musíme vyřešit. Rumunsko nyní vede Evropskou unii a já jsem velice znepokojená eh, vzhledem k tomu, že tady dochází opravdu k velmi rychlému rozpadu státu. A to, co se odváželo Rumensko, se neodvážil žádný jiný členský stát. A já doufám, že to eh, bude pouze část historie, a je opravdu eh, nutné se tímto zabývat. Já bych chtěla pouze poradit komisi, že bychom měli použít článek 7, měli bychom zastavit eh, peníze, protože je nemůžeme ochránit v souvislosti s tím, že se zde rozpadá právní stát. Vláda je za to odpovědná, je jasné, že mm, rumunská vláda prostě eh, opravdu eh, je pachatelem a vytváří oběti a není zde nezávislá justice, je tady obrovská korupce. Eh, vidíme, že vlastně e, předseda e, z jedné ze stran byl odsouzen za korupci. E, to je opravdu historie, kterou by se měl zabývat, měla zabývat také socialistická strana. Vidíme, že tady je obrovský tlak. Vidíme, že tady je i tlak na to, aby se nebylo možné odvolávat eh, při soudním řízení. Eh, dále žaloby se protahují a dochází také eh, k pomstám. Chci se zmínit také o kandidáce na EPO. Bohužel, bohužel tady rada nic neučinila proto, aby překazila nebo eh, použila sankce eh, z hlediska eh, jmenování této kandidátky, takže rada nese odpovědnost. To jsou přehmaty rumunské vlády, které rada v podstatě ještě odměňuje. Takže mm, také mm, je to záležitost, kde docházelo k obrovskému porušování práva v souvislosti s tím, že se bránilo této rumunské kandidátce, aby eh, se eh, stala touto představitelkou EPO. Jde tady o důvěryhodnost Evropské unie a také o důvěryhodnost Evropské komise a místo předsedy Evropské komise. Děkuji. A tady máme modrou kartu, paní Gresle. Pan Fistea chce položit eh, tuto otázku. Thank you for accepting this. Děkuji, že jste přijela tento tuto modrou kartu. Já se, po, já se zeptám anglicky, takže prosím, tedy rumunsky. Intervence, pe care ați avut. Takže řekla jste, některé, některé eh, skutečně odsouzeníhodné věci ohledně ústavního soudu v Rumunsku. A prosím, jak můžete Rumunům vysvětlit, že u vás ve vaší zemi členové ústavního soudu mohou být členy strany? Hm, vážený kolego, děkuji za tuto otázku, ale já jsem eh, neříkala, že ústavní soud má eh, mezi svými členy politiky. Tady jde o to, zda tito politici dodržují právo. A navíc tady jde o to, že se na tento ústavní soud vyvíjí velký tlak. A socialistická politická skupina by měla toto řešit. Není to jenom záležitost eh, Rumunů, je to také záležitost celé Evropy. Viděli jsme to také u té kandidátky na EPO a u dalšího kandidáta, který měl podíly eh, v, v určitých podnicích, kdy konečně socialistická politická skupina bude vnímat rumunskou záležitost jako evropskou záležitost. Není to pouze záležitost Rumunů. Děkuji. Mikrofon. Pardon. Omlouvám se, pokračujeme v rozpravě. minutu a půl Josef Weidenholzer za socialisty, prosím. Já bych chtěl konstatovat, eh, že tady vede eh, toto zasedání paní předsedkyně a ne paní Reda. Co se týče předřečnice, já si myslím, že mm, rumunské předsednictví dosáhlo mnohého, přesto všechno a je to samozřejmě s podívem, že to konstatujeme. Paní Reda, mohla byste mě naslouchat trochu disciplíny? A proto je překvapivé, že dnes tady máme tuto náléhavou eh, rozpravu. My nediskutujeme o této otázce poprvé. V listopadu náš parlament přijal usnesení, kde hovořil o tom, že justice je tedy ohrožena z hlediska své nezávislosti zvláště pokud bojuje proti korupci. Musí tady být e, vytvořen mechanismus kontroly a musí být posílena kontrola parlamentu. Bohužel naše požadavky nebyly brány dostatečně potaz a toho litujeme. My nechceme říci, že jsme proti Rumunsku, ale jde o to, abychom pochopili, jak má fungovat právní stát. Právní stát je základním pilířem společné Evropy. Souvisí to také s kodaňskými kritérii, kde se to jasně stanovuje. Takže není možné vměšovat se eh, do vnitřních záležitostí členských států a proto je samozřejmě v našem zájmu, abychom jaksi nedávali lekce. Ale společné právní principy musí být posíleny v dialogu. To je naše sdělení směrem v Bukurešti. Jenom tak sroste západ s východem. Děkuji. A nyní má slovo Monika Makovej za EKR. Dnes jsou Eh, skutečně skorumpované eh, skupina v Rumunsku, kterou vede Dragna, který byl odsouzen a ty se zhostili vlády eh, a, nerespektují ani svůj program z doby předvoleb. Eh, oni vymazávají eh, odsouzení, jmenují si, koho chtějí, transformují investiční eh, peníze jen v, v předvolební pop, uh, uplatky. A vše, jde, jde o to, že skorumpovaní politiky, politici tak unikají spravedlnosti a trpí tím eh, miliony lidí, jen aby se zachránil jeden, pár jediný. Ale uh, Rumuni nejsou indiferentní. Oni jsou ochotní vyjít do ulic a uh, um, v těch ulicích jsou potom obětí násilí, jsou byti, obušky, jsou pro, je proti nim uh, pouštěn slzný plyn, ale naší cestou je, na, je nadále Evropa. Jsme samozřejmě zcela zoufalí, když vidíme, co Dragna eh, a další dělají s naší zemí. Ale nemůžete dopustit, abychom eh, skončili jako rukojmí pár politiků, kteří zrovna mají ruce na otěžích vlády. V sásce je celá demokracie. Eh, teď začínáme soužit pod skutečnou diktaturou a e, skutečným ožebračováním země. Tisíce lidí odcházejí a e, ta, ten potenciál, že bychom e, vy, vy, vypadli z Evropy, to je skutečně noční můra. Ale je to, je to skutečný trend. Děkuji vám. A nyní Sophie Intveld na tři minuty. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji eh, také paní komisařce. Nejprve musím říci, že souhlasím podráždění paní Gresle s tím, kvůli tomu, že tady není zástupce rady. Eh, když se to zástupce rady tak eh, týká, počkejte s tím potleskem, až dojdu k nakonec, možná pak už se vám to tak líbit nebude ale také lituji nepřítomnosti pana Timmermanse. Bez urážky, paní komisařko, ale on je komisařem, eh, respektive místo předsedou komise, který má toto na starosti. A co udělal za posledních, eh, nebo to dělal posledních pět let a minulý týden komise předložila jak, jakési sdělení o právním státu, No, to nemělo ani mm, tu hodnotu papíru, na kterém to bylo napsáno a pan Timmermans se vůbec nenamáhal přijít na výbor Lebe, aby to, eh, aby to představil. A kde je dnes? Co dělá za posledních pět let? Protože teď přicházím k těm stranickým otázkám. Jsem trochu unavená. Když tady máme rozpravy dnes eh, o Rumunsku, kritizuje to EPP. Zítra bude to Maďarsko, budou kritizovat socialisté a demokrati EPP, no nebude mlčet, vím, že někteří také z EPP jsou kritičtí, vím, že paní eh, Gresle je velice upřímná, někteří další poslanci z EPP rovněž, ale vždycky se to zvrhne ve stranickou politiku, ale tohle není stranická věc, tady jde o hodnoty, které jsou uvedeny v článku dvě smluv. A to se týká všech, bez ohledu na stranickou příslušnost. A já nechápu, že tento parlament před dvěma a půl lety přijal postoj, návrh eh, obecného mechanismu, který by pokrýval všechny členské státy, všechny vlády a komise. A teď neukazuji na vás, paní komisařko, ale pan Timmermans eh, za to nese odpovědnost a on řekl, no my tohle nepotřebujeme, protože máme přece ty nástroje v té sadě nástrojů. No nemáme pan Timmermans je špicný kandidát, pan Weber je také špicný kandidát a já bych tedy od nich obou, od těchto obou špicný kandidátů, kteří jsou výmluvně nepřítomni, eh, jeden jako předseda frakce, jeden jako místo předseda komise, co hodlají dělat, až eh, se tedy potenciálně stanou předsedou komise. Předseda komise Weber udělá to, pro co hlasoval jako europoslanec Weber, to znamená, že to bude mechanismus DRF, který bude plnohodnotně uplatňován. A blížím se teď ke konci. Naše frakce ALDE eh, rozhodně eh, si tedy zaujala odstup od eh, rumunské strany, která patří do ALDE a která je teď ve vládě, protože jsme nespokojeni, protože nepodporují například eh, rovná manželství nebo eh, registrované partnerství. Nelíbí se nám postoj rumunské vlády k eh, případu paní Kovaši a také jsme velice zklamáni tím, jak se snaží zabránit registraci nových stran, které chtějí kandidovat v evropských volbách. Takže paní předsedající, měli bychom trvat na tomto balíčku DRF i do příštího období. Prosím, akceptujete? Pan Preda? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já naprosto souhlasím s vaší kritikou či komise pan Timmermans. A já, já nechci tady být stranický, ale váš lídr frakce, pan Frhojštad, neřekl vůbec nic k situaci v Rumunsku donedávna. Že to nezačalo před třemi měsíci. Ale když jsme požádali, abyste něco dělali, tak vy jste prostě zůstali stranou. A teď děláte opět volební kalkul sama. No ano, ano. Řekněte mi proč. Proč Frhojštát nic neřekl? Protože s panem Taričianu jsou přátelé. To je důležitější jeho přátelství než cokoliv jiného? You've got it completely wrong. Vůbec jste to nepochopil. Přečtěte si zápis postoj této skupiny byl naprosto solidní. Kdyby EPP bylo tak solidní vůči panu Orbánovi, tak bychom nebyli v té situaci, z které jsme. V případě Rumunska byli jsme nesmírně kritičtí vůči tomu, co se děje v Rumunsku. A jak jsem řekla, my jsme se distancovali oficiálně od uh, strany ALDE, která je součástí vládní koalice. Jakožto tedy evropská uh, ALDE jsme je vyloučili z naší politické rodiny a jsme velice neústupní protože je to skutečně mnoho let politického přátelství, to je pravda, ale my si stojíme na našich zásadách oproti EPP. EPP stále se ještě nedistancovalo od pana Orbána. Přečtěte si zápis, protože já osobně, pane Predo, osobně jsem se účastnila té rozpravy na téma Rumunska a byla jsem kritická a buďte také tak kritičtí vůči vašim lidem. Děkuji a nyní má slovo paní Sargentini. Ale ještě předtím pan Boštináru, který chce odpovědět paní Intval, Takže paní, paní Intval, chcete, chcete to akceptovat? Ano, děkuji. Kolegyně, mám na vás dva stručné dotazy. Víte, kolikrát rumunský ústavní soud prohlásil uh, ty opatření paní Keveši jako protiústavní? Kolikrát poškodila, provinila se proti ústavnímu řádu? A znáte ten případ? Ohledně té záležitosti zneužití vůči paní Keveši, to, co je vedeno proti ní. Ta svědectví jsou ze strany jejich bývalých podřízených eh, s, na, s Národní protikorupční organizace. Ti proti ní předložili ta obvinění. Tak jak můžete říct, že jsou to nějaké politické tlaky? Já eh, určitě tady nebudu rozebírat podrobně soudní případy. Pokud vím, mohu to Chcete si poslechnout moji odpověď nebo ne? Zajímá vás moje odpověď? Já mám 30 vteřin a půlovina, polovina už je pryč. Tak především vím, že eh, soud eh, umožnil, eh, aby paní Klepšun mohla cestovat a mohla hovořit ale prostě to de facto Eh, ničem nenapomáhá, poněvadž nám to dává obraz naprostého chaosu, ale my potřebujeme podporovat eh, za vládu práva, právní stát. Také Rumunie potřebují stabilní zemi, stabilní vládu a bez zasahování do soudnictví, do stajných eh, služeb. Myslíte si, že to nějak něčemu pomáhá? Já myslím, že ne. Dobře, budeme pokračovat v debatě. A nyní paní Sargentini za zelené. Děkuji, eh, paní předkyně. Právní stát to není nic levicového ani pravicového a eh, bohužel eh, rumunská vláda podporuje maďarskou vládu tím, že zprávy o maďarské vládě se nedostávají na program jednání. Navíc eh, rumunské předsednictví tady při této debatě není, eh, není přítomno. A navíc eh, rumunské předsednictví de facto kompromituje našeho kandidáta na veřejného žalobce. Takže to je bohužel tak a bohužel tedy Rumunsko nyní předseda rádě v eh, eh, De facto, když jsme měli poprvé projednávat maďarskou zprávu, opět půl roku se nic nedělo. Tady to taky už má půl roku spoždění a vidíte ten výsledek. La parole est à monsieur Batten pour deux minutes au nom du groupe. Děkuji za ENF, pan Batten, dvě minuty. Pan Batten tady není, takže pan Lenars, minutu 30. Děkuji, pane předsedo. EU e je unie zemí, které se spojily, aby bojovali a společně a navzájem se posilovali. To ale platí jenom pokud to bude založeno na pevných základech společných hodnot, což je v současnosti velká výzva. Viděli jsme, že reakce eh, komise eh, Polsko mělo být předmětem řízení podle článku 7, pak jsou státy jako Rumunsko, Malta, které, kterým není věnována taková pozornost. Měli bychom eh, sledovat Valetu a Bukurešť a neměli bychom mít dvojí standardy. Můžeme obhájit naši unii pouze, pokud budou standardy stejné pro všechny. Neměl by to být Mm, otázka toho, kdo jsou vaši přátelé. V případě Rumunska, Malty, Evropská unie by měla zasáhnout. Pan Nika. Paní předsedkyně, bohužel další volební diskuse. Žádná konkrétní fakta v souvislosti s Rumunskem, Zase mm, jsme nuceni e, říkat pravdu a spochybňovat většinu z toho, co tady bylo řečeno. E, co e, právní stát? Pokud nemáte práva pro občany, nemáte právní stát. V nedávné době byl podepsán tajný protokol a v posledních letech jsme slyšeli o řadě tajných protokolů, tajných služeb. E, rumunští občané byli zděšeni, když mm, slyšeli o těchto tajných protokolech, které vedly k zneužívání a nespravedlnostem. Rumunskni nesnáší dvojí standardy ve justici a nesnáší dvojí standardy v, v každodenním životě. Falešné potraviny, které zaplavily trhy a ohrozují zdraví, farmaceutické e, produkty. Rumunsko není v Schengenu, i když leta splňujeme všechny požadavky. Na všech letadlech, letištích stojí Rumuni mimo ostatní Evropany 80 všech Rumunů říká, že to je neslíchané. co se děje v oblasti justice, je naprosto nepřijatelné. Musíme ukončit tento typ zneužívání. V televizi každý den e, slyšíme nekonečná prohlášení na toto téma. E, Rumuni jsou na to citlivé, protože byli oběťmi během komunistického režimu, neakceptují vydírání soudců, odposlouchávání státních zástupců v ložnicích a koupelnách aby byli eh, zranitelní vůči vydírání. Ne, Rumuni chtějí být rovnými partnery v EU. My odmítáme tuto diskriminaci, která je naprosto nepodložená. A všem lidem dobré vůle říkáme, že Rumunsko a Rumuni si zaslouží víc. Děkuji. Paní Weber na jednu minutu. Rumunsko je eh, v rámci eh, mechanismu spolupráce Evropské komise. Evropští, rumunští politici byli tvrdě kritizováni v rámci tohoto mechanismu a za praktiky, které jdou proti duchu eh, spravedlnosti. Před několika týdny lídři v Evropském parlamentu požádali rumunské orgány, soudy, aby zastavili vyšetřování proti obča- rumunskému občanovi, jehož práva a procedurální práva byla eh, respektována. Ehm, Vrchní soudní rada v Rumunsku, která garantuje nezávislost justice, deklarovala, že tito lídři Antonio Tajani, Manfred Weber, Guy Verhofstadt ehm, svojí deklarací vyvíjeli tlak na národní soudce, kteří e, řešili tento případ a podkopávali nezávislost justice. Takže, vážení evropští kolegové, je na čase přestat aplikovat e, dvojí standardy a začít se chovat tak, jak e, to očekáváte od ostatních politiků. Děkuji, paní Weber, pan Preda. Děkuji, paní předsedkyně. Já lituji, že tady nikdo není za rumunskou vládu. Teď, když máme debatu o Rumunsku, tak tady není nikdo, kdo by zastupoval předsednickou zemi, což je pohrdání naší institucí a v podstatě i radou jako takovou. Je to skutečně velice politování hodné, že za prvního rumunského předsednictví jsme se ocitli v této situaci. Někdo by tu měl být. Bohužel, režim v Bukurešti již není režimem právního státu. A v podstatě, v podstatě dělají přesně tam to, co popsal pan Nika. Nátlak na soudce, státní zástupce a vytváří se instituce, které mohou revidovat pra, e, pravomocná soudní rozhodnutí, tak aby bylo možné zastavit e, řízení mm, z titulu korupce, nebo od, dokonce, ten, dokonce jeden člověk byl dvakrát odsouzen za korupci. A ukažte mi jinou evropskou zemi, kde strana ve vládě má lídra takového člověka, který pořád je ve funkci po té, co byl dvakrát odsouzen. Kdo, jak může být někdo odměňován za to, že krade v podstatě v EU a v, mm, takže paní Grapiny dvě minuty. <laughs> Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, milí kolegové, dovolte takovou připomínku. Takže to, tato rozprava, to je v podstatě takové selhání. Je tady kolik? 20 lidí a ti nejdůležitější tady nejsou. Jsou to zbabělci. Pane eh, Webre, přijďte do mé zemi a řekněte mé vládě, aby zastavili eh, tu kauzu před soudem. Paní komisařko, vy víte, že ve, v oblasti justice nemůžete přece eh, nařizovat, aby eh, něco vláda udělala, mm, eh, protože občané nechápou, proč třeba někteří poslanci Evropského parlamentu dokonce i někteří úředníci komise chtějí se vměšovat do našich, sou, na, našich řízení před soudem. A takže to je, v podstatě jsme, vy se také jako EPP snažíte něco na tom vydělat, nějaké body získat v rámci vaší kampaně. A v podstatě tady ani nemáme jeden příklad nebo případ porušování právního státu, protože eh, Rumunsko eh, úspěšně se ujalo funkce předsednické země pracuje na různých agendách a to se vám nelíbí. Takže, mm, takže tady mm, v podstatě vy viníte Rumunsko, že se mění, že se transformuje a mm, vy tady eh, přece jde o eh, eh, tisíce soudních řízení, která je třeba opakovat u nás, takže a mm, mm, Rumunsko mm, a Rumuni to je 22 milionů lidí, pan Preda. Takže minutu 30, pan Hekmark. Paní předsedající, podkopávání nezávislosti justice, podkopávání nezávislosti eh, státních zástupců. Takže pokusy o legalizaci korupce. Boj ne proti korupci, ale právě proti protikorupčním činitelům. Odstavování nezávislých eh, eh, čelních úředníků, nezávislých úřadů a tak dále. To je samozřejmě kolaps právního státu. A nejvíce mě znepokojuje to odmítání. Ale musím taky říci jednu věc. E, ta, to ticho ze strany socialistických poslanců e, je přímo ohlušující. To, čím jste přispěli, to na nás neučinilo dojem. A já vám řeknu proč. Protože ochrana právního státu a demokracie, to funguje napříč politickým spektrem. A de facto to, že něco podobného se děje v Polsku a v Maďarsku, to ještě ne eh, zdůvodňuje a neopravňuje, abychom to tolerovali v Rumunsku. Ale jak říkám, eh, vy, jakožto eh, šéf socialistické skupiny, Eh, nyní se nestavíte na stranu eh, demokracie. Na minutu 30 pan Savama. Merci, madame la présidente. Where, well, where on earth is vice president? No, kde je ten eh, pan místo předseda Timmermans? Kam se nám ztratil? Kde je rumunské předsednictví? Nikoho tady nevidím. Evropská unie byla založena proto, aby prosperoval, aby tady byla prosperita, mír, demokracie, právní stát. A podobně jako kolegové z EPP, já mám opravdu velký strach o stav právního státu a poslední vývoj v Rumunsku. Nemůžeme akceptovat další pokusy rumunské vlády eh, o změnu eh, trestního zákonníku, eh, která které omlouvají korupci. Nemůžeme eh, pokračovat, eh, přihlížet pokračujícím eh, pokusům o narušení nezávislosti soudnictví. Já skutečně vyzývám tedy vládu Rumunska, aby přestala se stavět proti základním hodnotám Evropské unie. To by měla být naše priorita. Eh, možná paní Indveld by se mohla vrátit tomu rozhodnutí EPP eh, z 20. března. Myslím, že to, co jste k tomu řekla, opravdu nevystihuje tuto pozici. Pane Postinaru, počkejte ještě. Vy jste mm, měl procedurální eh, připomínku, pouze toto, nic jiného, takže připomínám jednací řád reamintesc colegilor de la ppe poate n au aflat poate erau. kolegové z epp eh, chtěl bych vám něco připomenout eh, možná jste tady nebyli eh, rozhodnutí předsednictví rady, zda se zúčastní nebo nesúčastní, to je otázka konference předsedů. Eh, zeptejte se svého, eh, svého eh, předsedy. Nesačnete někoho obvinovat, pak se podívejte na vlastní dokumenty. Morešan, minuta. Na președintă, stimată doamnă comisar, stimați... Děkuji, paní předsedkyně, paní komisařko, kolegové. Rumunsko je pro evropská země Evropští občané si přejí evropské hodnoty, spravedlnost, justici, právní stát. Už dva roky za toto vycházejí do ulic stovky eh, lidí a politici musí naslouchat hlasu lidu. Politice nesmí nikdy měnit zákony eh, pro vlastní prospěch. Eh, v Rumunsku si miliony lidí nepřejí žádnou amnestii, žádná ulehčení pro odsouzené politiky, ale je třeba nechat vyslechnout, nechat promluvit nezávislé experty, například z Benátské komise. Vláda má povinnost naslouchat hlasu lidu a pan eh, prezident Ioannis 26. května organizuje referendum, kde se lidé budou moci vyjádřit, jakou justici si přejí. Budou se moci eh, vyslovit k navrženému eh, amnestičnímu eh, zákonu a také ke změnám, chystaným změnám trestního zákoníku. Samozřejmě je třeba s tomu vyjádřili také mezinárodní experti. Paní komisařko, Eh, Evropská komise nás musí podpořit v boji za tyto evropské hodnoty. Pane Morsane, máte tady modrou kartu od paní Grapiny. Děkuji, pane kolego. Vy jste řekl, že byly schváleny zákony, tak jste to řekl, že zákony se mění přes noc v souvislosti s justicí. Můžete uvést nějaký příklad? Eh, když odhledneme od pana ministra Čolše. Můžete uvést ještě jeden příklad? Děkuji, paní Grapíny. Jde o mnoha nouzová nařízení poslední vlády v Rumunsku. Naposledy v červenci 2017 to bylo nouzové nařízení číslo 13. Proti tomu protestovali miliony lidí Eh, bylo změn, byly provedeny změny v boji proti korupci a proti eh, s ta, eh, právním státu. Dobře, takže nyní ke ale paní Jaroka. Prosím. Mm. Já bych chtěla pogratulovat. Vím, jaké to je. Já jsem Maďarka, vím, že tento eh, projev proti dvojím eh, standardům. Eh, mm, také padalo obvinění proti Maďarsku, tentokrát proti Rumunsku. Ukazuje se, jak je možné, že mm, Maďarsku došlo k větší integraci chudých, nyní je krize v Evropě, lidé jsou vyháněni ze svých bydlišť. Ehm, proto bych požádala eh, předsednictví, aby eh, komise společně eh, využila nevyužité prostředky ze strukturálních fondů rychle na pomoc těm občanům Evropy, kteří nedostávají prostředky z EU, protože jsou problémy v byrokracii proto budou vyhnáni z domova, takže to prosím ukončeme eh, z těchto neformálních um, sídlišť. Řečnice byla přerušena pan eh, Christian. Děkuji. Um, ehm, předsedně, pane, paní komisařko, váš ticho eh, tváří v tvář zneužívání v Rumunsku je skutečně ohromující. Cílem naší strany je konsolidace evropského projektu a eliminace dvojích standardů, které tolerujete. Populismus a extremismus ohrožují evropský projekt a vychází z toho, že evropští úředníci jsou úplně odděleni od reality evropských hlavních měst. Před Eh, tedy přístup komise k Rumunsku, hm, severu, reputace Rumunska a reputace komise jsou tímto velmi eh, postiženy. Komise se snaží zasahovat eh, do interních záležitostí Rumunska, což je neakceptovatelné. Někteří z vás budou v budoucnu komisaře. a vás žádám, abyste přestali zasahovat jste připraveni nás využít jenom eh, k tomu, abyste získali několik procent ve volební kampani. Uzavřete to, prosím. Omlouvám se, eh, catch the eye, to je jedna minutná řečnické doby. Respektujte to, prosím, pan Jurek. Dámy a pánové, eh, paní komisařka Jorová řekla, že pokud se nezmění situace eh, v Rumunsku, eh, komise podnikne, eh, de facto bude konat. Naštěstí tedy ta komise už konala hodně a škodlivě a víc už to asi moc nestihne. Na nejvýš se dopouští politický gest, možná, že nás ještě nějaká čekají. Co se týče Rumunska. Situace v této zemi je těžká, je neméně komplikovaná než Velké Británii. Nelíbí se mi tolerance eh, pro drobnu, drobnou korupci, poněvadž korupce je vždycky eh, špatná, ale nelíbí se mně ani permanentní eh, dlouholeté dlouholeté dlouholeté očerňování politiků, eh, které a země se musí obracet na mezinárodní arbitráž, aby to vyřešila. Paní Nikolaj, paní předsedkyně, diskuze o právním státu znamená, že v podstatě tady slyšíme spoustu demagogie a v podstatě znamená to, že ztrácíme tvář, protože to je debata bez věcného nějakého obsahu. A paní komisařko, vy dnes v podstatě vůbec víte, co se děje v Rumunsku? Vůbec eh, my jsme kritizováni za to, že přijímáme zákony? Víte to? Sledujete to? Ano, já vím, že nikdo nechce opustit svoji funkci, ale musíte pochopit, že takovéto chování jenom ještě prohlubuje propast mezi evropskými institucemi a Rumunskem. Takže prosím, ne, nesahejte po populismu a e, nezneužívejte to ve volbách. Děkuji. Catch paní Morvaj éppen jourová biztos asszonyhoz van konkrét kérdésem. Bych zareagovala na paní komisařku Jourovou. Já mám otázku. Paní Jourová, víte, znáte Zoltána Sujče a Ištvana Bekeho z Rumunska, kteří jsou trestně stíháni. To je hezký příklad, kdy politici se snaží vyvíjet nátlak na eh, trestní na, na orgány či na trestním řízení. Je to jako za bolševika eh, v podstatě, kdy eh, všechno ovlivňovali politici a tajná služba, kdy bylo zneužíváno, zneužívány, zneužíváno trestní právo, lidi byli zavíráni kvůli sledování politických cílů. To jsou dva občané, a mm, mm, mm, k, takže tady my vlastně kriminalizujeme dvě osoby, které jenom bojují za e, práva maďarské menšiny v Rumunsku, nic jiného a Rumunsko je považuje za nepřátele. Víte o těchto případech vůbec? Monsieur Popa. Pan Popa. Cinte, doma komisar. Din păcate, constat că iarăși Paní komisařko, bohužel to není rozprava, to je takový festival eh, volebních sloganů, přehlídka eh, volebních deklarací, eh, nic konkrétního, nic, nemá to žádný věcný základ. Vy jste to i řekla přece. My nechceme jít do konkrétních detailů, no to nikdo nechce. Tady se jenom hovoří o různých rizicích, obavách, strachu. Paní komisařko, ano, my bychom měli hovořit o riziku a bát se, eh, kdy úředníci ze Štrasburku a z Bruselu říkají soudcům v Rumunsku, co mají dělat. To je nepřijatelné. Právní stát znamená, ať justice pracuje sama a nemůžeme ji diktovat bez ohledu na to, kdo jste, kdo jsme. Děkuji vám, paní předsedkyně, paní komisařko. Úvodem dovolte otázku. Jde o právní stát. Jde tedy o to, aby se respektovala práva a svobody občanů. Já myslím, že právě o to jde e, O to se snaží eh, rumunská vláda. Správná justice, korektní justice, eh, která respektuje eh, práva občanů, bojuje se proti zneužívání úřadu v případě některých soudců a také státních zástupců. Proto bych chtěla říci všem politikům zde v tomto parlamentu, kteří využívají Rumunsko jako předvolební téma, že eh, hlasy se získávají důvěryhodností. Není přijatelné, aby na začátek volební eh, kampaně eh, se zde konala debata, která se zabývá vnitřní politikou jedné členské země. To je dvojí metr, to je nepřijatelné. Toto je taktická hra v politickém boji. Řečnice je přerušena. Uh, mi e greu să înțeleg cum putem vorbi despre ceva care se numește. Je obtížné pro mě pochopit, jak můžeme mluvit o něčem, jako právní státě, i když eh, to něco není jasně definováno. Pokud eh, trestní politika je eh, národní kompetence a jsou obrovské rozdíly mezi justičními systémy, mezi členskými státy, tak je nemožné to posoudit. A proto musím říci, že to prostě je, toto prostě jsou jenom zvuky. Všechno, co je tady řečeno, jsou jenom zvuky, nic jiného. Je to národní rumunská kompetence. Také očekávám e, rumunský justiční systém a rumunský parlament, aby stanovili pravidla podle evropských principů samozřejmě, ale jinak musím říci, že nemáme právní stát v Rumunsku, bohužel. Máme mm, před sebou ještě spoustu práce. A já očekávám, že příští parlament definuje tento právní stát a uplatní ho v praxi. Um, paní komisařko, vážení kolegové, Rumunsko je moje země a pokud uh, je Rumunsko tady zastoupeno v Rumunském parlamentu, tak nedovolím šířit lži o Rumunsku. V Rumunsku je e, právní stát. Některé rumunské politické strany se pokouší prezentovat úplně jiný obrázek na veřejnost. To je ve volebním zájmu opozičních stran i některých evropských stran a v důsledku toho image rumunské justice je naprosto poškozen. Ti, kteří obvinují Rumunsko, jsou ty též osoby, které ve své zemi vyvíjejí tlak na justiční systém a e, dosáhnout odsouzení některých politiků i při absenci důkazů, anebo vybíjet tlak na justiční systém, aby ušetřila některé osoby, které jsou e, v jejich e, okruhu přátel. Pokud justiční politik identifikuje prvky, které jsou diskutabilní z právního hlediska, tak by měly nejprve ukončit tlak, který vyvíjejí na justiční systém. Co tady dnes vidíte a slyšíte je, a e, řečník byl přerušen, paní Gomeš. Já jsem hlasovala, aby Rumunsko vstoupilo do EU a bojovala jsem proti těm, kteří chtěli, aby Rumunsko zůstalo mimo e, z důvodu monatoria mezinárodních adopcí dětí podporovala jsem všichni v Rumunsku, kteří bojovali proti koru, skorumpovanému biznesu exportu rumunských dětí, většinu z nich z PSE. A nyní vidím, že rumunské předsednictví tady ani není. Um, lídr PSD Livio Dragna ehm, byl identifikována jako eh, šéf kriminální organizace, která ukradla miliony z evropských fondů. Já jsem se nebála kritizovat to, co se děje v Rumunsku. Já jsem ráda, že konečně moje frakce měla odvahu eh, pozastavit rumunské SD. Není to jenom o právním státě v Rumunsku, ale v celém EU. Pokud chceme podpořit všechny ty statečné rumunské občany, kteří žádají, volají po právním státě, musíme bojovat proti korupci. nakonec pan López Aguilar. Paní eh, předsedkyně, paní komisařko, já zde hovořím eh, za socialisty k této diskuzi a takže zde, eh, zde mm, i v podstatě všichni tady hovořili svými jazyky, aby to bylo transparentní také, protože tady boj mm, pro, za právní stát často v podstatě je zastíněn takovým různými obviněními a máme zde přece článek 7, který a článek 12 eh, smlouvy, kdy je třeba respektovat jinou zemi, které eh, provádí své reformy. Ale co je zásadní, je, že musí mít každý stát takový stabilní, že musíme mít, pardon, mechanismus, který bude spolehlivý, kterým budeme prověřovat eh, stav lidských práv, právní stát v daném státu. To zahrnuje i boj proti korupci. Je třeba, paní Jourová, ten eh, mechanismus musí mít i komise, ten mechanismus, kterým to bude prověřovat. Pokud chceme, aby eh, komise Eh, chodila do Evropského eh, parlamentu, tak musí mít takové mechanismus stabilního jasného prověřování. Děkuji a dám slovo paní Jourové. Děkuji vám, paní předsedající, dámy a pánové. Především dovolte, abych vyjádřila přesvědčení, že zde představuji celé kolegium komisařů takže to je eh, reakce na kritická slova eh, vůči eh, nepřítomnosti místo předsedy Romance. Evropská komise vede opravdu jeho ústy dlouhý a komplikovaný dialog s rumunskými představiteli a mm, myslím, že on je ten poslední, kdo by si zasloužil takovou kritiku. Druhá věc, komise nezasahuje do jednotlivých případů v Rumunsku. Eh, tady to je reakce na slova paní Grapiny. To je náš princip. My nezasahujeme, nás jde o, nám jde o eh, systémové záležitosti eh, v justici a podobně. A my s Rumunskem debatujeme o nedávných legislativním změnám, změnách, poněvadž jejich kumulovaný efekt by mohl vést eh, k narušení právního státu v Rumunsku. A poslední věc, paní Morvej, ne, já skutečně neznám ty případy. Já si pamatuju svůj vlastní případ z roku 2006, kdy jsem byla také obviněna z korupce. A bylo to v rámci velmi špinavého politického případu, Eh, byly zatím čistě politické zájmy a byla to velká mediální šaráda. A já si skutečně pamatuji, eh, když jsem tedy eh, byla ve vězení, ani na vteřinu jsem si nemyslela, že by mě kterýkoliv soudce falešně odsoudil. Já jsem Eh, věřila eh, v nezávislost justice a můj případ se vlastně nikdy nedostal eh, před soud, poněvadž bylo to skutečně jenom politická hra a nebylo co žalovat před soudem. Je paradoxem, že že tedy eh, právě eh, Rumunsko mě v té eh, situaci pomohlo, v situaci, kdy můj život a moje, moje, můj život byl zničen a moje rodina také. Já jsem se přesunula do Rumunska, tato, tato země mě poskytla expertízu, poskytla mě znalosti, poskytla mě vzdělání a já jsem tady poslední, eh, kdo by tuto zemi nějakým způsobem osuzoval. Já jenom eh, říkám a souhlasím s tím, že skutečně v Rumunsku by mohly nastat nevratné změny eh, systému, systému soudnictví a mohlo by to vést také k porušení právního státu, poněvadž nezávislost a nestrannost soudnictví tady skutečně je ohrožena. Já jsem eh, sledovala a sleduji, co se děje v Rumunsku, to je ten eh, tzv. CVM. A současně s tím eh, musím říci, že mě velice děsí změny, které se obracejí velice špatným směrem a to je stádium, v níž se nyní nacházíme. Nezávislé soudnictví je významným pilířem demokratického státu a jde o něco, co vznikalo po desítky let ve všečenských zemích a bylo velice dlouhý eh, proces, který se dopracoval eh, vyváženého ústavního systému, včetně silného nezávislého soudnictví. Ovšem toto soudnictví lze zničit, a to eh, doslova přesnost. Komise si nepřeje, aby se něco takového stalo. Náš dialog a debata pokračují. Já myslím, že Rumunsko od nás si tedy vyžaduje pomoc. Nyní se zabýváme technickými záležitostmi. A já si přeji, abychom se vrátili zpátky na politickou úroveň a aby se Rumunsko vrátilo k pozitivním změnám. Děkuji vám. Pane Pavel, vy eh, jste přišel později a eh, pokud nemáte, takže nemůžete už dávat um, modrou kartu, pokud nemáte procedurální připomínku, nemluvte prosím bez mikrofonu, protože uh, to k ničemu nebude. Vypadá to, jako kdybyste, eh, kdybyste přišel o něco dříve, mm, bylo by to lepší.